Můžete se uklidnit a pan Glasos se eh, dostane se na něho. Eh, výbor pro dopravu eh, podle článku 231 článek 4 provedl opravu k příslušnému textu a bude toto dáno k hlasování. Text je na stránkách plenárního zasedání. po eh,